also take my seat, President. Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Mm, zahajuji e, naše zasedání, které bylo přerušeno 11. listopadu 2010. A 11. listopadu ve čtvrtek eh, mm, z tohoto eh, dne jste dostali zápis, nevidím, že by byly připomínky, takže zápis je odsouhlasen. Dovolte, abych vám přinesla následující informace. Eh, chtěl bych uvítat informaci o propuštění paní doktorky Acan Suči, eh, eh, která vede barmskou opozici, byla propuštěna z domácího vězení a vlastně ona je, je první laureátkou Sacharovy ceny, ale bohužel nemohla ji posud převzít osobně. Chci vás také informovat, že jsem již napsal Aung San Suu Kyi, abych ji pozval, aby se dostavila do Evropského parlamentu na některou, na některou z plenárek, na některé z plenárních zasedání. 25. listopadu E, to je Mezinárodní den OSN pro eliminaci e, násilí na ženách. Poprvé vlastně před 11 lety se slavil tento den. Všude po světě mnoho žen pořád ještě je předmětem e, domácího násilí, ponižování, znásilňování a především některé regiony jsou tím ne, eh, vyhlasné. Asi například 8 tisíc dívek je předmětem eh, té eh, ženské obřízky, což je barbarský rituál a já bych chtěl apelovat na kolegy, aby mm, vyjádřili to, že jsou proti. Já chci zdůraznit, že mnoho, mnoho let Evropský parlament Eh, volá potom, aby hm, fyzické a násilí a psychické násilí na ženách eh, se eh, eliminovalo. Dále španělské orgány mě informovali, že pan Ramon Chareugi Atondo byl nahrazen paní Maria Iriguen Perez a to k 16. listopadu 2010. Dovolte, abych přivítal novou kolegyni a také zároveň musím připomenout, že podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu eh, nový člen eh, se stane tedy plnohodnotným členem, jakmile byly mm, potvrzeny, bylo potvrzeno jeho jmenování a nebyly vzneseny žádné efektivní námitky a e, poté tedy může plnohodnotně zasedat v Evropském parlamentu a v případných orgánech a uplatňovat veškerá svá z toho plynoucí práva. Také vás musím informovat, že e, pan Claudio Ciprian Tanasescu Eh, se stal členem eh, mm, mm, skupiny Progresivní aliance socialistů demokratů v Evropském parlamentu a to od 15. listopadu 2010. Eh, rovněž s potěšením vás informuji, že pan Pino Adlaki se stal členem stejné tedy frakce mm, skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů a to počínaje 18. listopadem 2010 a mm, podpis aktů, které byly přijaty v rámci běžného legislativního postupu. Zde vás musím informovat, že spolu s předsedou rady ve středu podepíši 14 aktů přijatých podle běžného legislativního postupu v souladu s parlamentem 74 jednacího řádu parlamentu a názvy těchto legislativních aktů budou zveřejněny v zápisu ze zasedání. Jejich názvy máte k dispozici a můžete se kdykoliv do nich podívat a nahlédnout, co bylo podepsáno. A nyní změny programu. Program byl přijat 18. listopadu podle eh, eh, pravidla 177 jednacího řádu a obdrželi jste návrh programu a podíváme se na to den po dni. Začneme pondělkem. Politické skupiny navrhují, aby rozprava o zprávě pana Berlinguera o občanskoprávních, obchodních, rodinných a soukromoprávních aspektech akčního plánu, kterým se provádí Stockholmský program, tak aby tato zpráva byla eh, vypuštěna z programu eh, a v tom smyslu, že o zprávě se bude pouze hlasovat bez rozpravy, a to zítra. Jinými slovy, zpráva zůstává na programu, ano, ale bude se o ní pouze hlasovat bez jakékoliv rozpravy. Ještě jednou opakuji, politické skupiny, všechny politické skupiny předložili tento návrh. A změna je tímto odsouhlasena. Eh, ohledně úterka žádné změny se nenavrhují. Pane Šulci, máte slovo. Pane předsedo, na úderý říká pořád jednání, že tam je šest zpráv kolegyně, Mat- kolegyně Matera mluvá se pan Šelot, o využívání, o mobilizaci fondů pro přizpůsobení se globalizaci pro Nizozemsko. Já se k tomu hlásím, protože si nemyslím, že je korektní, jakým způsobem je pan kolega Dolt v této otázce atakován v nizozemském tisku. Pan kolega Dol na konferenci předsedů předlesl něco, co potom diskutovalo několik předsedů frakcí a tam šlo prostě o to, zda by se ta zpráva Eh, ve světle rozpočtové debaty neměla dát pryč z pořadu jednání. Já chci říct, že já jsem pro, aby ta zpráva tam zůstala. Já si myslím, že bychom ji měli přijmout a že bychom měli ty finanční prostředky z toho globalizačního fondu Nizozemsku poskytnout. Za druhé, kolega eh, na konferenci předsedů udělal takovou jednu poznámku, a někdo to z konference předsedů potom vynesl a kolega Dol neměl vůbec možnost se k tomu sám vyjádřit. A já chci tedy říci, že já jakožto předseda frakce, který náleží konferenci předsedů, myslím si, že opravdu to je věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. A další věc, No to není tak, že Evropský parlament říká, že dochází k mrhání peněz. Část nizozemské vlády, ne celá vláda, neustále tvrdí, že se v Evropě mrhá penězi a proto by Evropa měla dostat méně peněz. Zprávy paní Matera zcela naopak ukazují, že peníze z evropského rozpočtu jsou využívány velice odpovědně a podle mého názoru v Nizozemsku pro velice důležité projekty. Proto chci říci, že když schválíme tu zprávu, tak to jasně ukáže, že nizozemská kritika evropského rozpočtu není odůvodněná. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane Šulci. Já vím o této záležitosti a také i znám ty články v tisku v Nizozemsku. Nicméně musím zde zdůraznit, že Mm, to, co se týká mobilizace toho Evropského globalizačního fondu, tak to e, zůstalo na programu zítra. Bude se o tom zítra hlasovat. Dámy a pánové, a nyní středa. Středeční program. E, konfederální skupina Evropské sjednocené levice, e, sever, severské zelené levice, GUE, požád, předložili návrh k o tom, aby rozprava o západní Sahaře, aby i byla doprovázena hlasováním o e, rezolucích již teď na této plenárce a ne až na prosincové, jak se zatím plánuje. Zde bychom si měli vyslechnout pana Ferreiru. Pane Ferreiro, prosím, předneste návrh. Děkuji, pane předsedo. Situace na západní Sahaře je tak závažná, že tento parlament by se k té otázce měl vyjádřit. To jsou skutečnosti, je to realita, kterou nesmíme zastírat, zamlčovat. Došlo tam k tomu zničení těch tábořišť obyvatel západní Sahary, přitom bylo eh, poraněno mnoho osob, eh, mnoho osob se dosud ohřešuje, prostě zmizely a také delegace Evropského parlamentu tam nemohla odcestovat, protože jí maďarské úřady vykázaly zpět. A to se stalo i jednomu ministrovi, zástupcům nevládních organizací a národních parlamentů. Takže pokud se k tomu nevyjádříme nyní, tak to bude znamenat, že se chováme nesrozumitelně a že e, se děláme komplici, spoluviníky toho, co se tam děje a bylo by to v rozporu s hodnotami, které zastává tento parlament. Proto prosím všechny kolegy a všechny kolegyně, aby byli pro schválení usnesení, pro přijmutí usnesení na této plenárce. Děkuji. Povědět. Děkuji. A nyní bych chtěl vyzvat někoho, aby se vyjádřil pro tento návrh. Pro tento návrh. Chce se někdo vyjádřit? Pane předsedo, poznámky, které zazněly ze strany GUE, tak si myslím, že jsou nezbytné a já budu podporovat toto stanovisko. Děkuji mnohokrát. Chce někdo hovořit proti návrhu? Pan Schulz? Pane předsedo, já prosím pana kolegu, kolegu Eh, na chviličku o pozornost. Na konferenci předsedů a na přípravné práci na tuto konferenci předsedů eh, jsme o tomto tématu intenzivně diskutovali a já chci říct si za svou frakci, že jsme velice znepokojeni tím, co se děje na západní Sahaře. Pokud jsou pravdivé ty obrázky, které jsme viděli, tak je třeba mít seriózní debatu a nejenom to, je třeba také z ní vyvodit závěry. To ovšem hovoří proto, že musíme postupovat seriózním způsobem a k tomu patří i to, že v tomto týdne budeme mít rozpravu o těch ideálostech. Na naši prozbu je ochotný marocký ministr zahraniční navštívit a výbor AFET. On nemusí, není povinen, ale je ochoten. A já si myslím, že my bychom to měli využít, tuto jeho ochotu. Jednak proto, abychom ho konfrontovali s tím, co mu vyčítáme, co vyčítáme marocké straně a teprve potom by bylo dobré přistoupit k schválení usnesení. Je to mnohem serióznější postup, než když nejdříve schválíme usnesení a potom si pozveme pana ministra. Bylo by tedy dobré přijmout to usnesení ve světle těch informací, které dostane výbor pro zahraniční záležitosti od marockého ministra zahraničí. Já si myslím, že toto je seriózní postup a do dneška do odpoledne to byl konsenzus mezi všema frakcemi. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Kdo je pro? Který návrh pana Ferreiry? Eh, Kto z Państwa jest przeciwny? Kdo je proti tomuto návrhu? Musíme to zkontrolovat. Elektronické hlasování. Prosím. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je schválen. Většina je tedy pro. Takže eh, v důsledku návrhu pana Ferreiry hlasování eh, se bude konat tento týden. Nechám vám vědět přesně kdy. Hlasování se bude konat ve čtvrtek a termíny jsou následující. Prosím, dávejte mhm. pozor. Návrh usnesení musí být eh, předložen do poledne zítřka, to znamená do úterý Návrh usnesení je tedy zítra do poledne. Co se týče pozměňovacích návrhů a společného usnesení, je do poledne ve středu, to znamená pozítří, to znamená 24.11. v poledne musíte podat pozměňovací návrhy a společný návrh usnesení. A na závěr, co se týče pozměňovacích návrhů společného usnesení, je ve 13 hodin ve středu, to znamená o hodinu později. Budu to ještě opakovat. Hlasovat se bude ve čtvrtek. Děkuji mnohokrát. Žádné jiné změny, které by se týkaly čtvrtka. Tímto tedy můžeme schválit návrh pořadu jednání. Já bych chtěl se na, ně, na něco kolegy zeptat o Tibetu. To bylo také naléhavé a, e, a zde lze tedy eh, Čína tedy mm, mm, víme, eh, jaký vznáší eh, problém vůči Tibetu a je třeba, abychom vznesli ten problém s paní Eštonovou. Tady nejde pouze o naléhavou věc, tady jde o tu základní politiku, kterou vede Čína v Tibetu a to jde za rámec toho, co je naléhavé. Naléhavá věc to znamená, že pokud ano, většina to tak chce a vidí, tak dobře, ale já bych rád, já vím, že program ale není tak nabitý v prosinci, tak bych rád, abychom to měli ale s rozpravou a s usnesením a za přítomnosti paní Eštonové, abychom hovořili o politice EU vůči Číně, pokud jde o tuto problematiku. Já si myslím, že to by bylo vhodné. Na konferenci... Děkuji mnohokrát, pane konvedite. Prosím, naneste to na konferenci předsedů. Jako předseda své politické skupiny máte tuto příležitost.